Takže předávám slovo zástupci komise, pan Oliren má slovo. Mr. Commissioner, you have the floor. President, uh, honorable members, uh... Pane předsedo, vážení poslanci, beru na vědomí, že